Nous allons reprendre euh, la réunion de notre commission. Takže znovu zahájíme jednání našeho výboru. Je mi nesmírnou ctí, že mohu v našem středu přivítat pravidelného návštěvníka, pana komisaře Andrise eh, Píbalkse, který je komisař pro rozvoj. A teď jsem má účastnit strukturovaného eh, dialogu Cílem strukturovaného dialogu v letošním roce, tedy tento rozsah působnosti byl rozšířen i o hodnocení iniciativ přijatých stávající komisí v průběhu předchozího období, v průběhu předchozích let. Bohužel, pan komisař nám dnes může zasvětit maximálně 30 minut. Takže já mu dávám bez dalších průtahů slovo aby eh, v průběhu příštích pěti minut eh, nás mohl uvést do problematiky. Děkuji vám. Jsem nesmírně potěšen, že tu mohou být za účelem tradičního strukturovaného dialogu, abychom se mohli bavit o prioritách na 2014. Dovolte mi, abych vás ujistil, že my nepolevíme v naší aktivitě, v našich snahách Tudíž vás asi nepřekvapí, že se zaměříme zejména na implementaci agendy pro změnu, která zůstane naší přední prioritou. Výbor obdržel eh, plný, plné informace o tomto procesu. Eh, sledujeme tedy oba dva pilíře, udržitelný růst a um, ehm, zprávu eh, a principy koncentrace a diferenciace chceme převést eh, v reálné postupy. Zatím pokrýváme asi 40 zemí. A naše nová pravidla rozpočtové podpory nyní vnáší do věci větší diferenciaci, kde máme čtvrté kritérium způsobilosti, což je rozpočtová transparentnost. Naše inovativní financovací mechanismy se reformují chceme založit robustní operační rámec také pro trustové fondy. Mezitím máme globální pokrytí eh, těch našich takzvaných blending facilities. A je důležité také zohlednit změny v rámci agendy pro změnu pro naše období 20, 2014 až 2020. Eh, samozřejmě že je tu významná role parlamentu v této věci, tím se dostávám k delegovaným aktům a k strategickému dialogu. Delegované akty dají parlamentu a radě příležitost formovat programovací proces prostřednictvím stanovování specifických cílů a priorit. Pokud je o strategický dialog před přijetím eh, zeměpisných a tematických dokumentů, tak předležíme parlamentu naše podrobné záměry na rozdělení a vynaložení prostředků. Bude mi tak eh, příležitost seznámit nás s vašimi názory, ať to bude mít významný dopad na konečná rozhodnutí. Jsem přesvědčen, že tento přístup nám umožní eh, zabránit průtahům a spožděním. Také vychází vstříc rostoucí potřebě demokratického dohledu. Čili z této, z, těch, této potřeby změn budou vycházet naše další priority. V roce 2014 mimo jiné přispějeme k zesílení role soukromého sektoru, abychom měli inkluzivní a udržitelný růst. A pokud jde o financování rozvoje, budeme pokračovat v našem eh, přístupu urychlení stávajících postupů a budeme i nadále se eh, snažit aby klíčové prvky agendy pro změnu byly základem um, našeho sdělení důstojné, o důstojném životě pro všechny. To má být náš eh, přínos do debaty na období po roce 2015. Zohledníme také výstupy z, tého, z té mimořádné události o e, cílech tisíciletí. Takže eh, předseda Barroso na žádost této sněmovny souhlasil s tím, že rok 2015 bude Mezinárodním rokem rozvoje, což bude mimořádná příležitost eh, ilustrovat eh, naše angažma, náš závazek a zvýšit povědomí občanů o výsledcích a perspektivách naší rozvojové spolupráce. Pro rok 2015 bude také dobré si tedy připomenout, jak na tom jsme s plněním eh, cílu tisíciletí. A každopádně rok 2015 bude výjimečným rokem pro eh, problematiku rozvoje. Právě proto nemohu s vámi se trvat tak dlouho, jak bych si přál, protože budeme teď hovořit, nebo zítra se bude hovořit právě o dalších plánech na období po roce 2015. Budu to převádat, předávat generálnímu tajemníkovi, proto mám určitá časová omezení, za což se nesmírně omlouvám, ale pokusím se vám to vynahradit kdykoliv eh, parlamentu zdá, uzná za vhodné. Já vám také děkuji. A slovo má pan Cortés Lastra na dvě minuty, nebo čas nás tlačí, takže čas je striktně omezen u každého na dvě minuty. Eh, ano, velice vám děkuji, paní předsedkyně. Pokusím se být co nejstručnější. Ano, já budu muset také dříve odejít. Pane komisaři, já vám nesmírně děkuji za úvodní připomínky. Příští rok bude rok, kdy 500 milionů Evropanů si položí otázku, čeho jsme dosáhli. A jistě si položíme otázku, eh, jaká byla politika rozvoje. Byla spíše konzervativní. Nedávno jsem četl na jednom blogu, že již eh, nekladete velký důraz na hospodářský růst ale že se zaměřujeme na pomoc chudým. Realita je trochu odlišná. Jde o to, že jste ve svém projevu prohlásil, že chcete pomoci těm nejchudším, ale klíčem k úspěchu je intenzivní práce v soukromém eh, sektoru. Jistě je třeba pomáhat, ale ta pomoc není možná bez udržitelného růstu. Za jakou eh, cenu? Tak vidíte, že vaše práce dozná eh, značných nedostatků v roce 2014. V soukromém soukromém sektoru bychom se také měli zasazovat za boj s chudobou a za trvalou udržitelnost a potom si tedy řekneme, oč lze usilovat v soukromém sektoru, ale nyní nemůžeme dopustit, aby <clears throat> soukromý sektor sledoval model eh, růstu podle libosti, tak jak je tomu v Číně. <clears throat> To není možné je třeba dobře definovat roli sociálního sektoru a musí to být v souladu s našimi zásadami. Strategie, která vychází i z podpory soukromého sektoru v rozvojových zemích, říká souběžně také to, že <clears throat> hned budu končit, říká pan řečník. Děkuji mnohokrát. Paní předsedkyně, omlouvám se, že jsem přišel o něco později. Měl jsem zasedání s předsedou rady a jiným předsedou komise. Chtěl bych říct si několik eh, stručných bodů. Co se týče 2014, agendy pro rok 2014, myslím, že program na rok 2013 a to, co máme řešit v letošním roce a příštím roce, musí být prioritou. Musíme se zaměřit především na vyčleněný fond, který bude řešit otázku podvýživy. To musí být naprostou prioritou. Nemůžeme ignorovat otázku toho, že vymírají ženy, jsou to miliony žen podle údajů OSN. Bavili jsme se o tom dnes dopoledne v našem výboru a děláme stanovisko Eh, také k této zprávě. Komise musí jednat. Nemůžeme ukončit život někoho jenom proto, že to je žena. Na to se musíme jasně zaměřit. Jsem velice rád, že komise je proaktivnější, co se týče snižování rizik v případě nebezpečí a také odolnosti v takových situacích. Takže prosím, pokračujte v tom, protože musí být eh, maximálně finančně úsporní učení. Pokud můžeme investovat 3 euro na snížení e, katastrof, tak vlastně ušetříme 12 euro. Čína vydává 3 miliony a ušetří asi 12 milionů. Takže tímto způsobem budeme snižovat náklady v této i v jiných oblastech. To je pouze jedna oblast účinné rozvojové pomoci. Musíme mít posílenou koordinaci, spolupráci, musíme neustále vyhodnocovat eh, výsledky a dopady naší pomoci. Vaše vlastní studie poukazují na to, že až 6 miliard euro můžeme ušetřit. Musíme podporovat malé a střední podniky, soukromý sektor v rozvojovém světě. Není to další důvod eh, umírání žen, žen, protože si někdo může myslet, že někdo je důležitější v oblasti podnikání než ženy. Musíme mít eh, malé, střední podniky, ale když vidím, že mi paní předsedkyně hrožuje kladívkem, tak končím. Pan Gerenc, máte přesně dvě minuty. Děkuji mnohokrát. Mám tři metody, které se týkají postupu. První věc je koherentnost politiky. Bylo řečeno, že komise bez pochyby do 7. září vydá zprávu a ne tedy jenom sdělení, které se bude týkat koherentnosti celé politiky. Věřím, že tato zpráva je asi z tohoto hlediska méně důrazná a významná než samotné sdělení. Já doufám, že komise nám předloží naopak sdělení, aby jasně podtrhli důležno, důležitost soudržnost našich politik. Druhá věc, odpovědnost Evropské unie jako hlavního aktéru v oblasti rozvoje. To také spadá do působnosti komise externí služby. Dnes dopoledne proběhla diskuse, která se týká směrnice, která má zavádět biomasu v oblasti energie. Má to být jedno z paliv používané v Evropské unii. A měl jsem příležitost tu říci, ano, jsme proti mrhání zdroji, také eh, získávání zdrojů v jiných koutech světa, ale ty další aktéři dělají v podstatě to samé. Pokud eh, chceme přispět k rozvoji, určité země, tak je důležité, aby ten daný výsledek byl jasný i pro naše partnery, aby byl pozitivní. A musím zdůraznit tedy tento postup, kdy jsme vlastně ukončili legislativní práci, v podstatě nic jiného nepředkládáte do konce svého mandátu, takže to je další věc. A třetí bod, měl jsem možnost hovořit s panem Jeremičem, který je předsedou um, národního schromáždění a jsou tady čtyři evropské státy, z toho tři eh, státy Evropské unie, Irsko, Maďarsko a Itálie, které se připravují také v oblastech cílů rozvoje. Můžete koordinovat úsilí těchto tří zemí tam chci doplnit také Norve, eh, Norsko, které sice není tedy součástí Evropské unie, nicméně také postupuje právě s těmi třemi zeměmi v této oblasti. Takže, pane Bígalsi, máte šest minut na odpověď na tyto dotazy a další kolo bude následovat. Děkuji. Musíme se zaměřit celé jistě na chudobu, to je naše hlavní priorita, ale pochopitelně tyto země se hodně mění. Pokud sledujete rozvoj dialogu mezi Evropskou unii a námi za 50 let, tak hovoříme s celou řadou zemí a mělo by být jasné, že země v následujících měsících budou schopny řešit chudobu sami. Je pravda, že musíme řešit konkrétní otázky, které mohou měnit tyto země. Je to zabezpečení potravin, výživa, zemědělství je to skutečná investice, musí to být součást jejich vzdělávání a díky tomu se mohou tyto země vymanit z chudoby. Co se týče soukromého sektoru, je asi nejdůležitější uvědomit si, že tady je určitá schopnost, kapacita. E, co se týče těchto otázek, tak e, pokud dáme šanci soukromému sektoru, tak tam je i možnost pro prosazování lidských práv. Pokud můžeme tedy investovat, tak musíme věřit, že situace v oblasti lidských práv je normalizovaná. Naše hlavní cíle jsou nejen investice do soukromého sektoru, ale musí tam být i náležité nástroje, které mohou řešit otázky chudoby. Co se týče fondu pro podvýživu, především v Africe, co se týče snižování rizik a odolnosti, právě zemědělství, výživa a další otázky budou středem našeho zájmu v afrických zemích. Také podporujeme horizontální nástroje. Měli bychom tedy používat dané nástroje, abychom mohli zvážit vytvoření tohoto fondu, nicméně podvýživa je už součástí našich hlavních politik a musíme náležité nástroje maximálně využít. Co se týče umírání žen, ano, věnujeme tomu pozornost a nemůžeme odhlédnout od takovýchto problémů. Co se týče legislativního rámce, tak eh, máme společné programování, kde postupujeme velice rychle, týká se to 40 zemí a Dosáhli jsme slušného pracovního pokroku. Je to 6 miliard, ale pochopitelně ty úspory mnohou být mnohem vyšší, pokud budeme mít trvale udržitelný rámec a budeme mít náležité programy. Co se týče PCD, tak zvážím to, co bylo uvedeno. Zpráva PCD je velice důležitá, stejně tak jako sdělení, takže pro mě to stejně tak důležité a PCD musí být náležitě zpracováno. Chtěli jsme to přijmout až v říjnu. Já se omlouvám, že to je až v říjnu, to mi říkají mý pracovníci, ale můžeme zvážit, že budeme postupovat takto efektivně právě v oblasti rozvoje, protože to je naprosto klíčové. Co se týče odpovědnosti OSN a dalších hráčů, máme dva rámce. Jednak je to rámec po roce 2015 a také rámec pro účinnost pomoci proběhne ministerská schůzka, pravděpodobně ještě v letošním roce. Máme tam Nigerii, Spojené království, Indonésii a doufám, že to bude fungovat lépe. A co se týče koordinace našich snah, snažíme se spolupracovat se všemi, kteří mají stejné názory, také s dárci, co je to tedy možné. Děkuji. Děkuji mnohokrát a já si také udělím slovo na dvě minuty. Včera Komise pro rozvoj měla slyšení. Zabývali jsme se otázkou blendingu a výsledkem tohoto slyšení je to, že chceme mít sdělení ze strany komise k tomuto tématu blending a rádi bychom také řekli své stanovisko k danému tématu. Ráda bych se vrátila k tomu, co jste slíbil během vašeho původního slyšení. Uh, Slíbil jste, že budete identifikovat členské státy, které nenaplňují své závazky v rámci HDP. Mě by zajímalo, zda byste zda jste skutečně tomu věnoval pozornost. Také jste řekl, že to není otázka pomoci, daným zemím, pokud umožňujeme vlastně okrádání těchto zemí ze strany těchto států. Neustále pokračuje tzv. land grabbing, to znamená zajímání, zabírání půdy a zajímalo by nás, jak chceme bojovat proti tomuto trendu. Partnerské dohody byly a jsou prosazovány, i když země AKT jsou proti. Takže jak vidíte tento rozpor? jak jej analyzujete a jaké problémy jste měli a máte v případě situací, které nemůžete napravit. A zároveň také můžeme říci, že nemáme určitou koherentnost v oblasti rozvoje. Také slíbil jste, že budete koordinovat různé externí politiky Evropské unie. Chceme poukázat především na Zimbabwe, Madagaskar, a také chceme prosadit eh, dohodu Fair Trade, což nebylo v zájmu obyvatel. Jak reagujete na takovouto opozici, střed zájmu, což stále přetrvává a můžete nás ujistit, že článek 208 eh, je respektován a že udržujete koherentnost politiky. Nyní má slovo paní z Thank you, chair. Děkuji. V prvním kole odpovědí jsem slyšela pana komisaře říkat, že soukromý sektor a lidská práva jsou blízko, jdou ruku v ruce. Ale společnost by tedy, chcete asi říct, investovala pouze do země, kde existuje eh, právní řád, tedy do právního státu a kde ta investiční kultura je bezpečná. To je pravda. Ale pak eh, si začínáme trochu plést, jak eh, ten mír a dobré investiční, investiční prostředí vlastně vzniklo. Diskuze o Evropské unii, o eh, rozvojové pomoci a obchodu začíná být velmi rozmlžená. Někteří lidé se začínají domnívat, že snad sami, sami firmy, korporace jsou schopny vytvořit právní stát. Ale já si myslím, že toto je úkolem státu, kterým pomáháme rozvojovou pomocí vytvářet eh, toto stabilní prostředí. A pak tam přijdou podniky. Čili pokud se podívám na eh, to, jak se diskutuje v Evropském parlamentu o ODA, tak jsou tu standardy i nižší než 0,7 A my se snažíme řešit tento eh, problém tou diskuzí eh, trade not aid, to znamená obchod místo pomoci. Ale já si myslím, že potřebujeme přehodnotit naši pozici. To znamená ucelený přístup k rozvoji, což by mělo ovlivňovat všechny politiky, které mají vliv na rozvoj. Jako příklad byly uvedeny EPA a já bych chtěla uvést úplně na závěr tedy jako příklad možnost toho, jak pan Degucht eh, navrhuje legislativu o eh, tedy konfliktech eh, zájmů v tom sektoru Eh, nerostných surovin. Já to podporuji, ale chci se zeptat, jak zajistíme, abychom z, rozvojového, z rozvojové perspektivy skutečně dospěli k udržitelné těžbě v těchto zemích, protože to samotné, ten samotný zákon nebude stačit. Takže máte slovo, máte možnost odpovědět a uzavřít diskuzi. Much president. Velice vám děkuji, paní předsedkyně. Co se týče kombinace blendingu a ptáte se na tu komunikaci. My samozřejmě připravíme ještě další vysvětlení pro parlament, v němž chceme říci, co to představuje. Není to vlastně nic nového. Blending již doposud existovalo u eh, fondů pro infrastrukturu, pro eh, investiční nástroje. My jsme o tom diskutovali diskutovali a budeme diskutovat příští týden a já tedy beru na vědomí, že parlament není spokojen s úrovní poskytovaných informací o aktivitách v oblasti blendingu. Paní předsedkyně, já jsem do posud splnil, co jsem slibovala. Co se týče 0,7%, tak to je v našich závěrech a e, já jsem se tedy mohl spolehnout na to, že 0,7 eh, bylo splněno jako cíl a to dokonce i v době, eh, kdy se změnila politická pozornost. A 0,7 procenta a eh, v některých zemích je větší růst. A když budeme takto pokračovat a budeme akceptovat eh, styl vyjadřování komise a rady, eh, tak eh, to znamená klamání evropských občanů. To se netýká solidarity, to není nic takového, ale my se neobracíme na základní požadavky evropských obyvatelů, kdy volají po pracovních příležitostech a po růstu a to zůstává tedy na pořadu jednání jako důležitý cíl a uvidíte, v současné době je tedy 0,43 HDP. Má to ještě růst, protože vynakládáme politický tlak a tento eh, cíl eh, nebyl nikterak snížen, takže se domnívám, že se posunujeme, jak je to jenom možné. Eh, soudržná politika rozvoje, nejlepší návrh byl návrh komisaře Barniera, který se týkal ter transparentnosti. To je značná změna uvnitř Evropské unie. S omezeným úspěchem se e, e, také snažíme řešit vyhýbání se daňové povinnosti. E, zabývá se tím rada a takže otázka zdanění je eh, na pořadu jednání a je to zásadní, že se nám podaří zbavit se těch eh, ilegálních aktivit. Co se týče eh, zabírání půdy, máme tu pokyny pro udržitelnou držbu majetek půdy a <clears throat> to, to koncentrace se bude zabývat zejména eh, malými zemědělci. Eh, ano, eh, v tomto ohledu se nám vede docela dobře. Naši partneři nikdy vlastně nevyjádřili, co je špatné na regionální integraci a obchodování podle pravidel VTO. E, nyní na posledním setkání komise, e, které se zabývalo obchodem, je e, z toho vyplynuly dopady na některé země, ale neměli bychom především uzavírat obchodní slovy. Sleduje to dva cíle Eh, aby to bylo v souladu s normami VTO a to je velice důležité, protože eh, investice by měly být v tomto souladu, jsou důležité pro naše partnery, aby vytvořili jasný režim a respekt kritizovali to a v poslední fázi říkají, že to není dostatečně dobré a dále regionální integrace. 10% obchodu se v Africe odehrává mezi regiony. A nedostatečná regionální integrace brání rozvoji. Když hovoříme s partnery, tak eh, je povzbuzujeme, aby se k tomu vyjádřili, aby řekli, co je na tom špatného, sdělte nám to a my podle toho přizpůsobíme rámec. Eh, opravdu eh, chceme, aby se k tomu partneři vyjádřili, co se vám na tom konkrétně nelíbí a pokud máte nějaký lepší návrh, uskutečněme ho a nebo odložme to, protože to dost dobře nefunguje. A já eh, věřím, že se v poslední době situace zlepšila a také Naš zpráva o eh, politice rozvoje ukazuje, že došlo eh, k podstatné změně v oblasti PCD eh, v oblasti migrace, zemědělství. Jsou to podstatné změny. Je to otázka, zda je sklenice z poloviny plná nebo prázdná. Ale já bych řekl, že je z poloviny plná. Když se podíváte na regiony eh, světa, tak je pomáháme měnit a dále eh, reakce na eh, různé katastrofy, například na to, co se stalo v Bangladeši. Komise říká, že to není přijatelné. My jsme posílili aktivity v Bangladeši Bangladeši i vůči jiným regionem a řekli jsme, že je třeba respektovat standardy Mezinárodní organizace práce a převzít sociální odpovědnost. A dále, co se týče legislativy, vyžaduje transparentnost jak to formuloval pan komisař Barnier, bylo to nesmírně ambiciozní. Ty co se týče těch eh, střetů. Děkuji. Děkuji, že jste se dostavil, že jste odpověděl na naše otázky. A doufám, že příště budeme mít eh, víc času. Děkuji, pane komisaři.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 Dovolte mi, abychom postoupili k hlasování a požádala bych vás, abyste si připravili hlasovací karty. Nejdříve uděláme zkušební kolo. Zahajuji hlasování. Takže ještě jednou zahajuji hlasování. Ještě sedm lidí, kteří je nevyzkoušeli, zde jim fungují karty. A voilà, on s'approche encore deux, un petit effort. Takže ještě, prosím, ještě jedna osoba. Končím hlasování, výborně, takže hlasovali všichni, dobře máme. Hlasovali jsme o omezení, nebo budeme hlasovat o omezení rybolovu a teritoriální vody s středozemním a v Černém moři. Kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Přijato. Mais oui, c'est ça le problème. Hein? Amendement Pozměňovací návrhy. Pozměňovací návrh číslo 3. Kdo je pro návrh 3? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Přijato. Návrh 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Přijato. Návrh 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Přijato. Návrh 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Přijato. Návrh 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Přijato. Budeme tedy hlasovat o celém stanovisku v pozměněné podobě. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Přijato. Budeme hlasovat elektronickou cestou o tomto stanovisku, takže hlasujeme elektronicky, prosím. Le vote est clos. Končím hlasování. Bylo to tedy přijato jednomyslně. Byla ho přeji, paní zpravodajce, což jsem já sama. Nyní Nagojský protokol o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnoměrném rozdělování přínosů plynoucích z jejich využívání a tak dále. Nejsou tam žádné pozměňovací návrhy, budeme hlasovat o tomto stanovisku v této podobě, v původní verzi, kdo je tedy pro, kdo je proti, kdo se zdržel hlasování, čili přijato. A nyní budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Hlasovali jsme jednomyslně. Opět blahopřeji paní navrhovatelce, která bohužel nyní není přítomna. Nyní budeme hlasovat o následujícím stanovisku přístup ke genetickým zdrojům a spravedlivé a rovnoměrné rozdělování přínosů plynoucích z jejich využívání v Unii. Je tady celá řada pozměňovacích návrhů, nejdříve návrh 27. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Budeme hlasovat en blok? Ne. Dobře, takže tento návrh je přijat. Můžeme se skupit některé návrhy? Ne. 28. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Přijato. Návrh 29. Kdo je pro? kdo je proti, kdo se zdržel hlasování. Ověříme 29. Hlasujeme o návrhu 29. Boteklo. Adapté. Přijato. Amendement 30, qui est pour. Návrh 30, kde pro? Proti, kdo se zdržel hlasování, přijato. Návrh 31, kdo pro, kdo je proti, kdo se zdržel hlasování? Přijato. Návrh 32. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Přijato. Návrh 33. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Zamítnuto. 34. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Zkontrolujeme. Hlasujeme elektronicky o návrhu 34. Zahajuji hlasování. Lubotyklu. Končím hlasování. Přijato. Návrh 35. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Zamítnuto. Ne, takže ověříme návrh 35, hlasujeme. Libo Teklu. Zavíráme, eh, končím hlasování, přijato. 36, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Přijato. Návrh 37. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Přijato. Návrh 82. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel hlasování? Zamítnuto. Návrh 83. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel hlasování? Přijato. Návrh 38. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel hlasování? Přijato. Dobře. 39, 40, 41 můžeme ohlasovat tedy najednou. Souhlasíte? Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel hlasování? Přijato. Návrh 84, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel hlasování? Přijato. Návrh 85, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Přijato. Návrh 42, kde pro, kdo je proti, kdo se zdržel hlasování, přijato. Návrh 43, kde je pro, kdo je proti, kdo se zdržel hlasování, přijato. Až k návrhu 49, čili 44 až 46. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Přijato. Návrh 47. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Přijato. 48. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel hlasování? Přijato. Návrh 49. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Přijato. 50. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Zamítnuto. Návrh 51. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel hlasování? Přijato. Návrh 52. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel hlasování? Přijato. Pan Gerenc, je to slovo? Když máme několik eh, návrhů, které navrhuje zpravodaj, můžeme, myslím, hlasovat najednou. Opět tady máme desítky různých pozměňovacích návrhů a pan zpravodaj. Můžeme vždy se pokusit to seskupit a hlasovat najednou. Cinquante trois až padesát Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Přijato. 57, kde pro? Proti, kdo se zdržel hlasování? Přijato. 58, kde pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Přijato. 59, kdo je pro? Proti, kdo se zdržel hlasování? Přijato. 60, kdo je pro? Proti, kdo se zdržel hlasování? Přijato. Návrh 86, eh, kdo je pro, proti, kdo se zdržel hlasování, zamítnuto. Dobře, 86, budeme ověřovat elektronicky, zahajuji hlasování. Chybí nám jeden hlas. Končím hlasování. Zamítnuto. 87. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se držel hlasování? Přijato. Můžeme se skupit? Ne. 61. 61 až 63. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Přijato. 64. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Přijato. 65. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Přijato. 66. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Přijato. 67. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Přijato. 68. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel hlasování? Přijato. 69. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel hlasování? Přijato. 88. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Přijato. 70. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Přijato. Návrh 71. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel hlasování? Přijato. Návrh 72. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel hlasování? Přijato. Návrh 89, kde pro, proti, kdo se zdržel hlasování, přijato. 73 až 79, čili 73 až 79, kde pro. Proti, kdo se zdržel hlasování, přijato. Návrh 80, kde pro. Proti, kdo se zdržel hlasování, přijato. Budeme hlasovat o bodech odůvodnění. Můžeme je seskupit dohromady? Ne všechny. Takže dvojka a os, osmička? Dva až... Ne. Nejde to. Takže návrh dva. Kdo je pro? Proti, kdo se zdržel hlasování, přijato. Návrh 3, kdo je pro? Proti, kdo se zdržel hlasování, přijato. Návrh 4, kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel hlasování, přijato. Návrh 5, kdo je pro? Proti, kdo se zdržel hlasování, přijato. Návrh 6, kdo je proti, kdo se zdržel hlasování, přijato. Návrh eh, zkontrolujeme. Dobře. Návrh 7. 7, 8, 9 a 81. Kdo je pro, proti, kdo se zdržel hlasování, přijato. Takže 10, 11, 12, tyto tři návrhy na jedno, kde je pro. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Přijato až tedy do té dvanáctky. Dále třináctka. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel hlasování? Přijato. Čtrnáctka. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Přijato. Patnáctka. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel hlasování? Přijato. Možná jsem neviděla úplně správně, takže ještě jednou. 15. Hlasujeme elektronicky. Končím hlasování. Zamítnuto. Jednalo se o návrh 15, který byl tímto zamítnut. 16. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel hlasování? Přijato. 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Přijato. Můžeme dát dohromady 18 až 20. Až kam to můžeme se skupit? Až do té dvacítky. Dobře. Takže 18 až 20, včetně. Kde je pro? Proti? Kdo se zdržel hlasování? Přijato. Návrh 22. Pardon, 21. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Přijato. Návrh 22. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Přijato. Návrh 23. Kdo je pro? 23, kde je pro, kdo je proti, kdo se zdržel hlasování, přijato. 24, kdo je pro? Proti, kdo se zdržel hlasování, přijato. 25, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Přijato. 26, kdo je pro tento návrh? Proti? Kdo se zdržel hlasování? Přijato. Budeme hlasovat o prvním pozměňovacím návrhu. Kdo je pro, proti? Kdo se zdržel hlasování? Přijato. A nyní budeme hlasovat o celém stanovisku v pozměněné formě. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Přijato. A nyní budeme hlasovat Elektronicky zahajuji hlasování. Ještě dvě osoby mají hlasovat. Ještě jeden člověk. Tím končím hlasování. Takže bylo to dost těsné, máme 23 hlasů, 13 pro, 10 proti, nikdo se nezdržel hlasování. We never escape. Takže to bylo těsně. Nyní budeme hlasovat o inovacích pro udržitelný rozvoj biohospodářství pro Evropu. Jednička. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel, zamítá se. 2. Kdo je pro? Vezmeme to unblock. Takže 2. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Schváleno. 3. Pro. Proti. Kdo se zdržel? Schváleno. 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. šest Dvě části. První část, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Druhá část, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítá se. osm kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme osmičku. Ověříme elektronicky. Hlasujeme. Konec hlasování. Zamítá se. 7 jde pro. Kdo je proti, kdo se zdržel? Schváleno. 9. kde je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Schváleno. To je 10, dvě části, první část pro, proti, kdo se zdržel schváleno, druhá část pro, proti, kdo se zdržel schváleno. 11, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítá se. Nyní 12 a 14, kde je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. 15, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. 16 pro, proti, kdo se zdržel. Schváleno. 17, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Zamítá se. 18, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Schváleno. 19, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Schváleno. 20, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítá se. 21, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítá se. A nyní stanovisko ve smyslu změn pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. Elektronicky hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. Jedno hlasně. Blahopřeji. Takže teď budeme hlasovat o jedničce, pokud jde tedy o zabíjení žen, pro, proti, kdo se zdržel. Schváleno. Dva. Kde pro? Kde proti? Kdo se zdržel? Teď nevím. je to eh, split volt, je to... Takže znovu dva dílčí hlasování, první část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím, že se to zamítá. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítá se. 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Kompromis. 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 7. Prověříme, dobrá. Takže 6. 6 elektronicky na ověření. Hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno.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 15, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. 16, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. 17, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, Schváleno. 18, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Ústní pozměňovací návrh 1 pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. 20, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Nyní stanovisko ve smyslu změn, kde je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno, elektronické hlasování na ověření. Konec hlasování. 21 pro, nikdo proti. Jeden se zdržel. Blahopřejeme paní Krecu, která tedy byla schopná zvládnout i tak přísnou lhutu. Nezapomeňte si karty na příště hlasovací. Hlasování tím skončilo.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 Nous allons maintenant reprendre nos travaux et aborder le point 23. Takže znovu eh, začneme, podíváme se na bod 23 našeho pořadu jednání, což jsou institucionální aspekty eh, soudržnosti politik v zájmu rozvoje. Vedli jsme, máme tu tedy výměnu názoru s eh, občanskou společností. A e, čili existují různé mechanismy, které e, prosazují dodržování, prosazování našich závazků, zájmů soudržnosti politik a na základě článku 208 smlouvy o fungování Evropské unie, článku 12 e, smlouvy z Kotonu a dále ustanovení o, o lidských právech a e, studií dopadu, tak navzdory dosaženému úspěchu stále ještě existuje velká mezera mezi e, prohlášenými deklaracemi a politickou realitou Evropské unie. Tak, jak tedy tu realitu prožívají lidé, kteří přímo žijí v terénu v těch rozvojových zemích, je tudíž nezbytné posílit veškeré kapacity a procesní mechanismy, a různé nástroje, aby bylo možné přímo v terénu uplatňovat naše závazky v zájmu soudržnosti politik. Evropský parlament v této věci hraje klíčovou úlohu. Stejně eh, tak rada jako komise, které eh, mají eh, závazek konkrétního, konkrétních iniciativ této oblasti, jsou to závazky, které jsou eh, vepsány eh, do zakládajících smluv a smlouvy v Kotonu. A Evropský parlament eh, spolu s občanskou společností může přispívat k rozhodovacímu procesu v oblasti kompetencí politik pro rozvoj a v rámci rozvoje demokratické diskuze, jak v rozvíjejících, tak v rozvinutých zemích. A tato výměna názorů jak konec konců říká i náš stálý zástupce pro věci spolupráce a rozvoje, pan Gerens, tak tím cílem je maximálně zlepšit instituční rámec. A samozřejmě, že není možné nepozvat eh, zástupce Concordu, což je Evropská platforma nevládních organizací v oblasti eh, rozvoje. Vítáme tady paní uh, eh, Loru Sullivan z Action Aid, ale uh, nejprve dám slovo panu stálemu zástupci Gerencovi za koherenci um, rozvojových politik. Děkuji. Velmi stručně a to ze dvou důvodů. Již jste, jak si nastínila, základní obrysy diskuze, která nás čeká, přítomnost Concordu tady mezi námi, s velmi aktivní účastí v naší debatě a to zapadá do naší eh, vůle podílet se na diskuzi o soudržnosti politik. Přáli jsme si tak učinit již v rámci setkání s národními parlamenty, ale tehdy na to nebyl čas, bylo to odloženo. Ale teď dávám bez dalšího meškání slovo Concordu a, ale ještě jedna věc. E, počítá se tedy ještě s dalším workshopem o soudržnosti rozvojových politik v příštích měsících, kde bych chtěl e, rovněž pozvat e, Concord na tento workshop, aby tam se mohli aktivně zúčastnit.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 já vám velice děkuji. Chtěla bych říci, že se jmenuji Laura Sullivan a reprezentuji Action Aid International v Bruselu a aktivně se zabývám eh, politikou soudržnosti v zájmu rozvoje. A já eh, jsem velice ráda, že dnes mohu podpořit paní Katrin Eštonovou. Je to zvláštní hovořit před ní a já doufám, že vás budu inspirovat k některým otázkám, které potom můžete paní Katrin Ashton položit eh, PCD Point Cloud Data, tedy to je určitý typ souboru a dále máme Perfume Cosmetics Design a potom máme celou řadu PCD, Pussycat Dolls. A já bych chtěla to všechno vysvětlit, když řekneme PCD, eh, politika soudržnosti v zájmu rozvoje. Eh, některé lidi to eh, mate, některé to zase ukolíbá. Naším úkolem je vysvětlovat lidem, o čem opravdu hovoříme, když hovoříme o politice soudržnosti v zájmu rozvoje. Týká se to sociální spravedlnosti, a e, my rozhodně e, chceme e, tyto zájmy lidem připomínat. PCD není jenom technickou otázkou, musí to být otázka politická a tam musí začít a proto jsem velice ráda, že dnes o tom mohu před Catherine Ashton hovořit má to tedy vést ke skutečné změně. Proč tedy potřebujeme mechanismy této politiky? Za prvé, eh, prevence. Prevence je lepší než odstraňování následků. Dále musíme zjistit, co se vlastně odehrává a potom eh, napravit eh, nedostatky, když vznikají. To jsou takové tři cíle, tedy nejprve prevence na úrovni EU. Máme celou řadu opravdu hodnocení dopadu ex ante. Je to úkolem u všech eh, návrhů a eh, Concord eh, Dánsko byla vypracována studie, v níž bylo zjištěno, že od června 2009 do června 2011 pouze 77 eh, hodnocení eh, dopadů se týkalo dopadů na rozvoj. A my jsme se ptali, proč, proč je tomu tak, proč se nám nedaří předem provádět hodnocení dopadů, eh, které ukáží, zda to má nějaký dopad či ne. Je to nedostatek politické vůle. Víme, že závěry rád rady požadují, abychom měli PCD na základě důkazů. Za druhé je to nedostatek eh, personálu, jak vytvářet hodnocení dopadu. Je to otázka know-how. Eh, měli bychom tedy eh, pomoci delegacím, anebo je to v podstatě nedostatečné povědomí. Eh, víme, že se o této politice soudržnosti nezmiňujeme dostatečně v pokynech a je to v souvislosti se závazky Lisabonské smlouvy k druhému tématu, když chceme eh, zjistit, kdy dochází k porušování práv. Eh, to eh, je, když se tato politika soudržnosti nedaří uplatňovat. Myslím, že jste dopoledne hovořili o biopalivech. Máme tu příklady z března tohoto roku, kdy generální ředitelství pro energie respektovalo eh, naše návrhy. Je třeba sledovat disponibilitu pod Travin, označování a dopady, které souvisejí s eh, směrnicí o využívání biopaliv je tu stanoven desetiprocentní cíl eh, do roku 2020 zavádění biopaliv a my víme, že se to bude týkat zejména rozvojového světa. Má to dopad na eh, trhy, na eh, potraviny a má to také dopad na práva označování. V této studii nebyla prováděna žádná studie v terénu. Týčí DEFCO se tím zabývalo. Říkalo se to Senegalu a Tanzánie. Byla to e, zpráva, která se opírala o konsultace ECOFIS a jsou to akademické znalosti a e, neopírá se to o průzkum nevládních organizací z celého světa. E, sleduje jenom období do roku 2010. Směrnice byla přijata rok předtím a také nedostatečně hodnotí závažné dopady na ceny potravin. Uvedu jeden příklad, kde zjišťujeme, že e, ex post monitorování nefunguje a dále eh, reakce na dopady eh, vlastně neexistuje. Žádný systém doposud nebyl eh, schopen předkládat příklady PCD u různých společenství, například v Keni. Jedna společnost chtěla vyvážet biopaliva do Evropy. V současnosti tady žádná možnost pro ně není. Musíme nalézt nějakou cestu, abychom zjistili, co se děje, abychom eh, na tomto základě zlepšili politiku EU. A eh, v této souvislosti je třeba se zaměřit na eh, delegace Evropské unie je to nevyužitá příležitost. Delegace e, by měly začlenit místní společnost do programování, e, hovořit o úloze EU v těchto zemích. A já už se blížím ke konci, musíme e, vedoucí představitelé EU eh, inspirovat k tomu, aby sledovali eh, zájmy obyvatel, protože jinak Lisabonská smlouva bude nadále bez zuba. Několik rychlých obrázků, eh, myslím, že vám potom budeme moci poslat. Je to velice dobrý příklad dánského parlamentu, který se snaží praktikovat politiku kontroly rozvoje Eh, na eh, setkání eh, ministrů je třeba, aby měli mandát a hovořili k těmto specifickým otázkám, včetně PCD. Nevím, co to bylo využito, ale je to velice osvědčený postup, který má svůj potenciál. Tady máme uvedeny doporučení pro Evropský parlament. třeba hovořit o politické politické vůli. Musíme se ujistit, že nejvyšší úroveň zatím stojí, co říkají vedoucí představitelé, co říká Catherine Ashton, pan Barroso, pan komisař Píbalks Eh, třeba, aby eh, vnější služba i Evropská rada eh, převzali odpovědnost a také delegace se musí do toho zapojit. My stále ještě čekáme na Dopis, který eh, to bude obsahovat, eh, když se čeká rok na eh, dopis, jak je to potom ve skutečnosti, je třeba dosáhnout pokroku u mechanismů nápravy a tak také rámcová diskuse o tom, co bude po roce 2015. Nehovořím pouze o financování, PCD by měla být rozhodně součástí diskusí o tom, abychom neškodili a dále některé návrhy, které jste již předložili, eh, které by mohly v mnoha případech pokročit eh, PCD eh, eh, eh, po roce 2014. Je třeba, aby se tím zabýval příští parlament s horizontem roku 2014. Není to záležitost jenom tohoto výboru. A je třeba, aby eh, se do toho zapojili poslanci i z ostatních výborů. Hovořila jsem se členy výboru pro zaměstnanost. Je třeba eh, začít tím zabývat a vnést do jiných výborů. Eh, a dále parlamentní schromáždění je to perfektní fórum, které může získat Eh, důkazy o otázkách PCD a dále eh, propojení mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty eh, v rámci práce na PCD a dále hodnocení dopadů E, možná příští rok revize e, pokynu o posuzování dopadu. Tam není žádná zmínka o PCD. E, třeba do toho zapojit experty pro rozvoj. To je tedy jenom několik doporučení. To je prozatím vše a těšíme se na vaše otázky. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji mnohokrát. Nyní je se poslanci mohou zeptat, kteří mají dotazy po vystoupení paní Laury Sullivan, která přednesla svoji prezentaci s velkým nadšením, energií a to je také důležité. Bon, Monsieur Gerens. Takže pan Gerens, prosím. Chtěl bych eh, zareagovat na toto vystoupení a slyšet také komentář. Skutečně eh, bylo velkým potěšením se vás vyslechnout, protože se to přinesla s velkým přesvědčením. Co se týče kalendáře, tak tady bych chtěl upřesnit několik informací. Hovořili jsme s panem komisařem Pík-Balksem, což byl součást našeho strukturovaného dialogu. A já jsem se ho zeptal na povahu dokumentu, který je předloží komise v říjnu. Zda tady jej předloží v říjnu nebo někdy později a my si přejeme, nebo tedy alespoň já si přeji, pokud mohu, říci své stanovisko, jak bych si přála, aby postupovala komise. Tady nebylo příliš lidí, který, kteří by mi ale oponovali. Statut sdělení by Eh, měl větší váhu než statut zprávy. Přáli bychom si, aby tento dokument měl statut, který je, má také určitý důraz, autoritu v této oblasti. Za druhé, několik setkání na půdě komise, kde jsme se bavili o celé řadě otázek. Jsou to témata, která se neustále vrací na stůl. Také paní Baronka Aštonová, doufám, že se zeptám na ty dotazy, které se zmínila. A také jsme měli setkání s odborníky v rámci semináře. A má to být ještě tedy zorganizováno do léta. Takže doufám, že tento seminář proběhne do léta a v rámci tohoto semináře eh, bych chtěl také si to, co jste nám právě sdělila. A dnes ta tematika se týká především toho postupu, metodiky. Je asi na vás, abyste nám navrhla, jak postupovat. A bylo by dobré, abychom se vyjádřili k samotné metodě nebo metodice, které byste chtěli dát přednost v rámci příštího PCD. Bylo by dobré pozvat i některé zástupce OECD, kteří pracují v oblasti hodnocení, jsou to průkopníci. Je to první instituce, která se zabývala nebo zabývá tuto otázku hodnocení této politiky rozvoje, takže je dobré, aby i OECD se zamyslela nad těmito problémy. Moje asistentka Kristýna se účastní veškerých jejich zasedání, které se konají v Paříži v rámci OECD, takže je dobré, aby se k tomu někdo vyjádřil, abychom si mezi sebou vyměnili názory. Také se jedná o návštěvě nového prezidenta výboru pro rozvoj OECD, má se dostavit do našeho výboru, bude to tedy nová příležitost opět položit stejné dotazy. Je to práce, která nekončí touto zprávou. Takže návrh zprávy bude počátečním krokem té budoucí zprávy, nebo doufáme, že sdělení komise a začátkem ledna, nejpozději února příštího roku, Návrh zprávy bude odsouhlasen nejdříve na půdě našeho výboru a doufám, že náležitě zváží veškeré návrhy ze strany účastníků naší diskuse, ať už to budou členové komise, anebo to budou účastníci toho semináře, o, kterých jsem, o kterém jsem hovořil. Takže moje prvotní reakce jménem kolegů nejsem to já, kdo vymyslel soudržnost politik. Já si uvědomuji, že je nezbytné mít eh, soudržnou politiku. Paní Štýba je eh, zpravodajkou dané zprávy, Myslím, že má veškeré informace k dispozici, takže v tuto chvíli bych vám chtěl poděkovat za vaši prezentaci věneme stejně tak důležitou pozornost právě i té metodice a zároveň i samotnému obsahu. To je také důležité, ale na tu metodu, na ten postup nesmíme zapomínat. To je nesmírně důležité především v tuto chvíli, kdy se dostáváme na konec našeho legislativního mandátu. Nemáme žádné další legislativní návrhy, pouze ty, které se týkají roku 2015, je to rok rozvoje. Je to další přežitost zabývat se touto tematikou, koherentnosti této politiky a dnes ráno jsme rozhodli o tom, kdo bude zpravodajem k této zprávě. Děkuji a nyní má slovo pan Gustafsson, prosím. Budu hovořit švédsky, takže pokud náhodou nerozumíte švédštině, tak bych eh, doporučila, abyste se nasadili sluchátka. Yeah, number two, yes. Okay. Eh, na dvojce naleznete angličtinu. Dobře, dovolte, abych vám velice srdečně poděkoval za dnešní prezentaci. Byla to opravdu velice jasná a i konkrétní prezentace a bylo to pro člověka velice snadné ji pochopit. Tato prezentace obsahovala některé pozitivní aspekty a vy jste také řekla, Eh, čeho se snažíte dosáhnout. Bylo to naprosto jasné. Děkuji vám za dnešní účast a vaším prostřednictvím bych chtěl poděkovat všem těm organizacím, které se těmito otázkami vůbec zabývají, protože mnohé organizace mají podrobné znalosti, které my nemáme. A eh, náš kontakt by nám eh, mohl velice pomoci. My potom můžeme eh, formulovat své myšlenky velice dobře. Bylo by dobré, kdybychom dostali tuto PowerPointovou prezentaci e-mailem, protože vaše eh, prezentace obsahuje konkrétní pozitivní nápady, které můžeme převzít. No, děkuji, dávám slovo komisi. Paní Zdenka Dobiašová. Uh, Děkuji. Děkuji. Já bych chtěla také Concordu poděkovat za velice dobrou prezentaci, která obsahovala velmi mnoho dobrých návrhů. Eh, jsme si vědomi důležitosti této metody a my se průběžně snažíme zlepšovat, jak eh, využívání eh, hodnocení dopadu v rámci PCD a ty dopady na politiku EU v rozvojových zemích. To není žádné tajemství, všichni to vědí, my velice spolupracujeme s OECD a než jsem, jsem přijela, tak jsem zjistila, že se bude konat další setkání expertů OECD o potravinách. My se to snažíme průběžně zlepšovat. Teď nemáme žádné řešení, žádný zázračný lék. To bude jsou součástí eh, naší práce na zprávě. Momentálně eh, nemáme dopis pro delegace, ale na tom se také pracuje, protože zahrnuje eh, všechny instituce, eh, komisi i službu vnější činnosti, eh, tak to trvá trochu déle. Mějte prosím pochopení. Chtěli bychom delegacím poskytnout velice dobré pokyny, aby bylo možné do jejich činnosti začlenit PCD. Nech Nechtěli bychom příliš eh, eh, zvyšovat jejich pracovní zátěž, ale současně eh, bychom chtěli také využít zpětné vazby z těch delegací, takže to bude mnohem více než jenom dopis. Chtěla bych zabíhat do diskuzí, které jste měli s panem komisařem dnes během začátku dopoledne, tak zatím děkuji. Merci beaucoup. Děkuji vám. Nyní možná dám slovo Evropské službě pro vnější činnost, kterou tady zastupuje pan Felix Fernandesču. A ten nás tedy zpráví o postoje SVČ na eh, otázku soudržnosti rozvojových politik. Děkuji, paní Žoli, děkuji Lauře za prezentaci já s ní souhlasím, pan Gerec byl skutečně eh, opět pln emocí a nadšení. My sdílíme eh, tyto emoce, ale také neseme břímně eh, každodenního provozu této agendy, přičemž máme omezený počet zaměstnanců, ale spolupracujeme s DG Devko ve snaze o hledání optimálních instrukcí pro delegace. A jde tu nejenom o partnerské vlády, ale také organizace občanské společnosti. Není to snadný úkol a musíme ho správně nastavit. Takže, jak říkám, na tom pracujeme a informujeme vás, jakmile budeme mít něco k dispozici. Ano, a já dám znovu slovo eh, zastup, zástupkyni občanské společnosti. Lauro, prosím, děkuji. A jenom abych odpověděla panu Gerencovi na několik bodů. My se rádi zúčastníme toho workshopu, který organizujete. Samozřejmě, že můžeme dosáhnout značného pokroku a zároveň se můžeme snažit dál pracovat na těch mechanismech. Nemohu vám teď říct, jak, eh, jakou podobu bude mít ten tým, ale měli byste vědět, že vypracováváme eh, zprávu, která by měla být poměrně dobře načasovaná právě, aby koincidovala s tímto, a abychom ukázali, že eh, k té soudržnosti, k té koherenci v mnoha tematických oblastech zatím ještě nedochází. Já vám teď neřeknu přesně, jaké to jsou, ale každopádně na to můžeme reagovat. Z hlediska prezentací komise a eh, SVČ, upřímně řečeno, myslím, že máme dobrý vztah s oběma jednotkami, víme, že to berou velmi vážně a domnívám se, nebo velice se těším na ty pokyny, až se objeví pro delegace ale chceme také nabádat jak tento výbor ASVČ a komisi, aby hodně dbala na to, co se bude dít později. Je dobré mít ty informace, ale co se pak s, těmi, s tím dál stane? Jak zajistíme, aby došlo ke zjednání skutečné nápravy? Je potřeba tedy skutečně vědět, co se v Bruselu děje, co se v Bruselu stane. Budeme eh, nadále ochotně pokračovat v této Eh, debatě. Pokud budete chtít nějaké další konkrétní případy, příklady, rádi vám je dáme. Pan, pane Gerens, jestli si přejete eh, říct několik eh, slov na závěr. Ano, myslím, že Concord to tady dobře schrnul, já jenom zopakuju jednu věc, kterou už jsem zmínil. Budeme se muset muset dohodnout na perimetrech toho hodnocení soudržnosti politik. To znamená, abychom věděli, jaký je dopad politik Evropské unie na rozvoj na úrovni rozvoje jednotlivých zemí. Nejsme jediným aktérem a proto nějaká, nějaký dobrý krok Evropské unie může být eh, zcela zhacen eh, jinými kroky jiného aktéra. Každopádně je dobré, aby to nevrhalo eh, na nějaký negativní pohled na celou politiku rozvoje. Musíme se také dohodnout na metodě. I tady eh, vnímám eh, ve sdělení eh, komise, tedy určité argumenty, určité body komise a mm, přijde mi, že vzhledem k tomu, že Evropská unie je největším hráčem, institučním hráčem v oblasti politik pomoci a rozvoje, tak její zodpovědnost je značná je to tedy, musí to být aktér zodpovědný, je potřeba maximálně dobře vyhodnocovat dopad našich politik, protože máme skutečně výjimečnou zodpovědnost a to se také projeví v těch velkých debatách, které jsou před námi, které nás čekají. Počínaje New Yorkským zasedáním o cílech tisíciletí pro období po rok 2015. Ale jinak každopádně nemohu než vyzdvihnout přínos eh, eh, občanské společnosti, kterou tady eh, zastupuje Concord a paní Sullivan. Děkuji. Ano, a já chci nyní přivítat delegaci, která právě dorazila, aby se účastnila zasedání našeho výboru. Jde o politické lídry ze Sudánu, kteří byli přizváni eh, naším úřadem na podporu parlamentní demokracie. Takže prosím, eh, buďte vítáni, eh, brzy se dostaví Lady Ashtonová. Tím končí tedy tento bod eh, o soudržnosti mezi různými politikami Evropské unie, abychom eh, na podporu eh, tedy občanské společnosti a aby s podporou občanské společnosti tedy tento bod nikdy z našeho pořadu jednání úplně nezmizí. Ale pro teď jsme tento bod vyřešili a co ještě dalšího předtím, než dorazí paní Lady Ashnava, která by měla dorazit v 17.30. Takže do 20, 28 budeme mít pauzu. V 17.28 znovu zahájíme práci. Děkuji.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 Chers collègues, je vous invite à vous asseoir. Vážení kolegové, posaďte se prosím. Za chvíli dorazí vysoká představitelka.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 Euh, dovolte mi, abych eh, s velkou radostí přivítala paní vysokou představitelku baronku Katrin Eštonovou, která je zodpovědná za politiku bezpečnosti a zahraniční, zahraniční záležitosti. A dovolte mi, abych ji přivítala u příležitosti výroční návštěvy našeho výboru. Jedná se o změnu názoru takže rozvojová politika je významnou součástí vaší politiky, především programování jednotlivých aktivit, nástrojů pro rozvoj a také využití evropských fondů pro rozvoj. Pochopitelně to zajímá náš výbor, který se zabývá těmito projekty, budoucím programovým nařízením a jsme rádi, nebo přejeme si, abychom koordinovali naše kroky, které jsou podporovány příjemci fondů Evropské unie. Přicházíte skutečně v pravou chvíli, protože Rada pro zahraniční záležitosti se zabývá právě otázkou rozvoje a koná se eh, ráno, nebo konala se dnes ráno a to pod vaším předsednictvím. Takže nás můžete informovat přímo o těchto diskusích. Ministři hovořili o celé řadě klíčových otázek, které probíral náš výbor během posledního měsíce. Především se jedná o politiku rozvoje, soudržnosti a také otázku programu rozvoje po roce 2015. Takže si vás s velkou pozorností vyslechneme. Dovolte mi, abych nyní předala slovo paní baronce Aštonové. Prosím. Děkuji mnohokrát, je to pro mě velikou ctí, velikým potěšením, že se mohu zúčastnit zasedání vašeho výboru. Jsem ráda, že vidím opět paní Žoli. Jsem ráda, že mohu poblahopřát výboru k práci, kterou jste odvedli. Víme, že e, v této místnosti máme politické vůdce ze Sudánu. Jsem velice ráda, že jste zde mezi námi, že se můžete zúčastnit e, této diskuse. Doufám, že Cesta sem do Bruselu je pro vás nesmírně zajímavá, také, že to bude pro vás eh, velikým poučením. Dovolte mi, abych eh, na úvod poskytla informace o tom, co se odehrálo dnes dopoledne. Jak jsem slíbila tomuto výboru a členským státům, tak eh, máme určený den pro radu, která se zabývá otázkou rozvoje. Trvalo to nějakou chvíli, ale děláme to. A dnes jsme se zaměřili na program po roce 2015 a na implementaci programu změn. Vím, že tady byl kolega Pibalx z komise a hovořil o obou tématech. Nicméně já bych chtěla říct několik slov o našich diskusích. Pozvala jsem náměstka generálního tajemníka OSN, pana Jalsesna, a požádala jsem je, aby s námi hovořil o tomto programu, který se týká také Barmy Myanmaru. Co nás tedy čeká po roce 2015? Víte, že tady je celá řada depresivních eh, okolností, které eh, jsou spojeny s tím, že vyprší jednak eh, cíle tisíciletí a také další programy. Co je důležité pro dosažení cílů tisíciletí je, je také to, že se musíme připravit na následné kroky. Eh, Rada přijala závěry, které se týkají politiky a rámce po roce 2015, díky kterému Evropská unie bude mít jednotný přístup, co se týče koherentních priorit a jednotného rámce. Ta vyjednávání nejsou snadná, ale myslím si, že to je skutečný triumf v tom, že jsme umožnili zachování této soudržnosti a chtěla bych poděkovat všem, kteří přispěli. Máme několik eh, klíčových priorit. Musíme být globální a zároveň univerzální. Musíme řešit eh, globální výzvy, kde jsou jasné úlohy a odpovědnosti všech zemí, včetně nových ekonomik. Pochopitelně musíme také respektovat eh, různé politické kontexty. Řekli jsme, že demokratická vláda a řízení je především zákonnost. To je vedoucí princip a mír a bezpečnost jsou důležité jako předpoklady pro trvalý udržitelný rozvoj. Nebereme jako samozřejmost, že všichni sdílí tento postup. Podpora a vstupy z Evropského parlamentu budou zcela klíčové a velice se těším na zprávu pana Kačmarka. Doufám, že ji obdržíme velice záhy. Další diskuse se týkala bodu změn implementace a pokroku, co se týče finančních nástrojů na období 2014 až na do roku 2020. Jednak Andreas i já věříme, že Rada a Evropský parlament by měli mít stejné zacházení při tomto cvičení. A to je důvod, proč spolu s vámi před tím zasedáním jsme si vyměnili určité aktuální informace o tom, jak se situace má. Co se týče rozvojové politiky, tak ta nám musí pomoci, abychom byli strategičtí, komplexní, koherentní. Musíme maximalizovat náš dopad a výsledky toho, co děláme. Musíme uznat, jak už jsem říkala, trvale udržitelný rozvoj. Toho nemůžeme dosáhnout v zónách války a konfliktu musíme především zajišťovat mír a bezpečnost. Mnohem rychleji jsme pokročili v oblasti společného programování. To se bude zavádět ve 20 zemích, a to v roce 2014. A také očekáváme, že během následujících čtyř let budeme zapojovat dalších 40 partnerů. Jsem velice ráda členským státům, že podpořili společné programování z hlavních měst prostřednictvím ambasád, které působí přímo v terénu. Dobrý příklad je Etiopie, kde Evropská unie má delegaci, která velice úzce spolupracuje se 13 členskými státy a velvyslanci, kteří podepsali Eh, společnou strategii s vládami a zavedli, nebo budou zavádět společné programování od roku 2015. Chtěla bych poděkovat panu Mašalovi, vedoucímu delegace, který před několika dny zemřel, jak asi víte, a pohřeb se bude konat tento víkend. Byl to úžasný zastánce naší práce v Africe, velice tvrdě pracoval a zdávám ohromný hold jeho práci a taky upřímnou soustrast celého rodině, tak jak i vy. Chci poděkovat eh, vašemu výboru, vím, že není úplně snadné zavádět společné programování. Eh, Sešli jsme se s národními eh, poslanci, bavili jsme se o, o koherentnosti v této politice a myslím si, že to vše zohlednilo ten přístup, který potřebujeme. Také jsme dospěli k závěru, že 11. EDF interní dohoda, kde máme jasné částky rozdělené na české státy, na jejich příspěvky, Pět eh, ministrů se zavázalo k této politice rozvoje a vyčlenili přes 30,5 eh, mm, milionů euro. Já vím, že v tuto chvíli taková částka není eh, malá, ale musíme tak přispívat k těm celkovým cílům rozvoje. Vím, že máte určité obavy, pokud srovnáváme to, co jsme měli dosáhnout a kde se nacházíme. Když se podíváme na vedenou zprávu OECD, tak je jasné, že Evropská unie je největším dárcem v Evropě. Nicméně, pokud to vezmeme všechno dohromady za rok 2012, tak kolektivně jsme snížili míru pomoci. Takže ministři byli vyzváni, aby naplňovali své závazky. Je to ohromný rozdíl pro ty nejchudší země ale také to podporuje naši úlohu a vedení, důvěryhodnost v tom, co děláme. Z dlouhodobého hlediska se musíme podívat na to, jak mobilizovat ještě více finančních prostředků, a to z jiných zdrojů, eh, mezinárodních, domácích, soukromých, veřejných a musíme použít eh, jako katalyzátor pro inovativní přístupy. Já tady si chci vyslechnout eh, naše, vaše názory, hlavně které se týkají takzvaného blendingu, směsi financí. A na závěr několik slov Afganistánu a Barmě Mjarmáru. Dnes jsme o nich hovořili. Paní Žoli eh, se velice angažovala, co se týče situace v Afganistánu. Víme, že se možná dostáváme do té konečné fáze přerodu. Musíme dát důraz skutečně na rozvoj. Shodli jsme se mezi Evropskou unii a členskými státy, že musíme ponechat eh, míru pomoci na úrovni 200 milionů euro ročně. A já si osobně myslím, že musíme mít desetiletý strategický plán pro Afganistán. Ta podpora jim pomůže, aby mohli čelit velkým výzvám v budoucnosti, budou moci budovat jednotlivé instituce, eh, náměstek eh, generálního tajemníka o tom dnes velice hovořil, že zapotřebí, abychom prosadili instituce, zákonnost, aby vše náležitě fungovalo a je důležité, abychom také zajistili koordinaci. V Afganistánu musíme zajistit, že děti budou chodit do školy, že budou pracovat na spravedlnosti, demokracii a vymycení korupce, ale musíme ty věci udělat ruku v ruce. Co se týče Barmy, Myanmaru, zrušili jsme veškeré sankce, probíhá tam přechod, ale musí se odvíct velký kus práce. Lidská práva, boj proti chudobě, demokracie a zajištění trvalého míru, abychom mohli vyřešit eh, násilí a napětí, které tam stále panuje. A zapojili všechny občany společnosti. Já vím, že měnit postoje a názory nebude snadné, ale musíme neustále pracovat na těchto otázkách. Zdvojnásobili jsme pomoc na léta 2012 až 2013 na úroveň 150 milionů euro a doufám, že eh, zanecháme vysoké úrovně pomoci. Budeme mít eh, tzv. task force eh, v listopadu, který spojí také podporu ze strany mezinárodních organizací, evropských institucí, členů Evropského parlamentu a také podniků kteří budou prosazovat jak politické, tak ekonomické změny v této zemi. Jsou to plány, které jsme udělali v minulosti v našem sousedství, tak nyní tyto plány zkoušíme jinde. Mohla bych eh, hovořit o celé řadě oblastí, ale eh, možná zde skončím, naopak se budu těšit na vaše dotazy. Děkuji mnohokrát. Nyní má slovo pan Mitchell. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Chtěl bych poděkovat paní baronce Aštonové. Vítejte. Dovolte mi, abych eh, řekl několik konkrétních věcí. Je tady celá řada dotazů, na které se můžeme ptát. Jsem rád to, co jste řekla o rozvojové pomoci. Potřebujeme zastánce, který bude prosazovat. Eh, je to oblast, eh, kde musíme zachovat ty míry investic, nesmíme snižovat naše investiční angažmá. Co se týče zbraní jaký přístup eh, přijme Evropská unie, co se týče vyzbrojování v syrském konfliktu. Jaké stanovisko zde existuje? Sníží to riziko? Jsem velice rád, že komise nyní sehrává velice proaktivnější úlohu v oblasti DRR. Za každé zainvestované euro můžeme dostat čtyři zpátky. Eh, v Číně zainvestovali 3,5 milionu a dostali zpátky 12 milionů. Ale je to také otázka záchrany životu. Já vím, že eh, asistent eh, paní Valstromová eh, informovala celou řadu komisařů k tomuto tématu a myslím si, že DRR program musíme čím dál tím více procesovat. Pokud máme šetřit peníze, tak to je velká příležitost. Musíme předcházet jednotlivým katastrofám, takže DRR by mělo být prioritou. A další otázka se týká tzv. gendercide, čili vymírání žen. Slyšel jsem už několik zpráv, dnes jsme také hlasovali o stanovisku. Eh, já jsem to inicioval, ale nakonec se tím zabývala, eh, zabýval výbor FAM, zabíjení na základě pohlaví. Údajně máme 200 milionů žen, které jsou nezvěstné nebo zemřely Jenom stručně několik čísel. V Číně je 108 eh, mužů na 100 dívek a bylo to 120 na 100. Je ten poměr mezi chlapci a děvčaty. Takže umírají děti, eh, jsou nezvěstné nebo umírají eh, kojenci, holčičky. Někdo to musí změnit a doufám a věřím, že my se o to zasadíme. I now give the floor to me. má slovo pan Cortes Lastra. oye? Sí. Y gracias por estar aquí. Eh, bueno, todos sabemos de su compromiso personal. Velice vám děkuji je nám eh, velkým potěšením, že se opravdu zasazujete za zájmy rozvojové politiky a to jste již několikrát projevila, když jste eh, byla zvolena vysokou eh, představitelkou. Nyní hovoříme o dalším pokračování spolupráce v oblasti rozvoje. Máme k dispozici dokument, který eh, analyzuje, jak Evropská služba pro vnější činnost v uplynulém období dobře pracovala. Víme, že dobře pracovala, ale nebylo to tak viditelné. Hovořili jsme o koordinaci mezi komisí a eh, o soudržnosti naší politiky a Obě služby musí vynaložit ještě velké úsilí, aby spolupracovali, aby eh, podporovali tuto strategii, ale vývoj byl dobrý. A nyní eh, mé otázky. Paní Eštnová, víte, že soudržnost politiky v zájmu rozvoje eh, musí být dále rozvíjena. Jak se díváte, jakožto vysoká představitelka, na tento problém? Domníváte se, že je možné ještě něco zlepšit? Já si myslím, že ano. A ten eh, přístup komise je důležitý. Musíme se společně dostat mnohem dále. A eh, jsou tu některé eh, plány společné. Co tedy můžete udělat v zájmu zlepšení? Děkuji. A slovo má pan Gerens. Euh, merci, madame la présidente. Je voudrais aussi saluer parmi nous la présence... Euh, Děkuji a vítám mezi námi také Lady Ashtonovou a její spolupracovníky. Eh, máme už určitou zkušenost eh, vzájemné spolupráce. Nebylo to snadné na začátku, ale eh, přiznávám objektivně, že se situace zlepšila. Není to ještě úplně dokonalé. Já jsem já mohu vysvětlit, proč. Vy říkáte, že Evropská unie je globálním aktérem. Na tom se shodujeme. Jsme na prvním místě, pokud jde o rozvojovou pomoc. Ano, toho musíme využít máme stále ještě důvěryhodnost, ale dostáváme se na, do nebezpečné zóny, kterou nesmíme podcenit. Takže v této debatě si musíme klást eh, otazníky ohledně naší role. Pokud je o vojenskou sílu, tak tam váží eh, Evropská unie, unie méně. Ale pokud jde o ekonomickou váhu, tam je naše síla stále reálná, i když i tady relativně ztrácíme oproti jiným hráčům, novým hráčům. Jediná oblast, která skutečně e, stále to, co děláme, má zásadní dopady, že máme e, no, know-how a e, ovšem, co je klíčové, je, že ten základ je stále zdravý. Máme Eh, jsme eh, v podstatě eh, prvními z hlediska poskytování prostředků na rozvoj a těch 28 hráčů potřebuje co největší koherenci politik. Ale jsem poněkud kritický vůči členským státům. Tyto státy vykazují určité známky pokrytectví mnozí, mnohé z nich se staví dvojznačně k budoucím výzvám a když e, čtu nějaké publikace, třeba po dnešním zasedání, kdy se říká, že musíme e, vyčlenit 20% na rozvoj ve prospěch tedy omezení klimatických změn, to, co máme investovat do snižování dopadů klimatických změn, to musí přijít zvenku. To nepůjde na vrub eh, rozpočtu na spolupráci a rozvoj. Jinak by to byla špatná alokace fondu. Takže snažme se zaměřit naše úsilí na důvěryhodnost našeho závazku. Já se domnívám, že v tomto období postiženém krizí a nejistotou ve, světa, ve světě je důležité mít eh, určité velmi pevné vztažné body a eh, ty jsou v tom eh, plánu rozvoje, v tom, aby jsme se vrátili k těm zásadním otázkám. Já doufám, že SVČ bude a dokáže prostřednictvím vaší osoby připojit svůj podpis k tomu eh, evropskému koncenzu pro, pro rozvoj. Protože se zdá, že některé tyto závazky jsou poněkud slabší, než byly před krizí. Ale musíme zůstat věrní těm eh, opatřením, které jsou v tomto dokumentu, a takže my, my budeme eh, hlasovat, budeme podporovat usnesení, žádáme vás, abyste připojili svůj podpis k tomuto dokumentu a jestli může něco zvýšit eh, důvěryhodnost v oblasti rozvoje, tak eh, by to byl příspěvek ještě dalších zemí, jako je Norsko. A pak jsou další země, které budou hovořit na další mezinárodní konferenci. Bylo by dobré, aby Evropská unie nebyla příliš eh, skromná, aby byla naopak ambiciozní svým postojem i svými závazky. A další věc eh, je dobré říci, co je ještě potřeba eh, udělat. Každopádně asi pokud je tedy co říct z hlediska zodpovědnosti, z hlediska lidského rozvoje ve zbytku světa. Merci beaucoup. Je me donne à moi-même. Děkuji. A ještě tedy dám, při, připojím pár otázek eh, na Lady Ashton. Pokud jde o účast členských států, což bylo 0,44 HDP v roce 2010, 42 v 2011 a 0,39 v roce 2012. A to v kontextu krize, kdy humanitární pomoc, která je natolik nepostradatelná, eh, skutečně je pod tlakem a teď eh, musím změnit samozřejmě Sýrii, miliony uprchlíků, kterých do konce roku bude 3 miliony, milion uprchlíků v Jordánsku, na severu Iráku, v Libanonu. To znamená, musíme zmobilizovat všechny prostředky, přestože prostředků je k dispozici má méně. Jaké využijete prostředky přesvědčení všech partnerů, zejména těch, kteří nemají výrazné eh, finanční eh, problémy, aby tedy eh, zvýšili ten příspěvek na 0,7. Dále je tu určité, určité obavy, které má náš výbor v určité technice toho, toho kombinování, toho takzvaného blending, protože my se obáváme, že kvůli tomu budou nejchudší země vyloučeny. E, podniknout v zájmu toho, aby náhodou pak tato pomoc nevedla k předlužení těch nejchudších zemí. A ještě bych se chtěla pozastavit eh, nad soudržností politiky eh, zahraniční, politiky rozvoje, politiky bezpečnostní. Můžeme to ilustrovat na několika příkladech. Třeba situace v Mali hodně souvisí s nedostatečným rozvojem. Mali patří mezi země Jižního Sahelu, která je destabilizovaná, rozvojová pomoc eh, tady má obrovský význam, ale je to také země významná pro bezpečnost Evropy, pro bezpečnost tohoto regionu. Je důležité, abychom s ohledem na tuto stabilitu vyřešili třeba i problémy západní Sahary. Rozvojová pomoc jakožto bezpečnostní faktor je něčím, co vidíme také v Afganistánu. A já s potěšením konstatuji, že chcete tuto pomoc na úrovni 200 milionů eur zachovat i po dobu dalších deseti let. A jinak eh, sdílím vaše znepokojení nad mírou korupce v Afganistánu. Je tu zejména ten skandál Kabul Bank, kde se ukázalo, že 900 milionů eur to znamená pět let evropské pomoci, bylo eh, defraudováno několika jedinci a těchto, z těchto 900 miliard 450 bylo převedeno do Dubaje, což, Dubaje, což je e, daňový ráj, který odmítá s mezinárodním společenstvím spolupracovat. Přestože e, tady šlo o posílení místních institucí. Každopádně pokusy o prošetření končí v Dubaji, protože Dubaj nadále zůstává neproniknutelným daňovým rájem. Takže na základě těchto několika příkladů jsem chtěla jenom doložit, že problematika daňových rájů úzce souvisí s problematikou rozvoje. Pokud se nepustíme do řešení této otázky, nepokročíme ani v Mali, ani v Afganistánu. Otázka zní, jaká opatření hodláte přijmout v rámci Unie, která není schopna se dohodnout na mechanismu tak eh, prostém, jako je tento informační mechanismus v rámci, pouze v rámci Unie. Na tož pak v rámci eh, tedy G20, G8 což by měl být určitý prvek eh, politiky rozvoje. Soudržnost, ehm, to znamená vyřešit eh, ty konfliktní situace a nedávat veškerá privilegia eh, barmě Myanmaru, dokud nebude dodržovat lidská práva a bude perzekovat ehm, islámskou menšinu. Takže co hodláte učinit na ochranu eh, a omezení nebezpečí, které hrozí muslimské menšině v Barmě. Nyní vám dávám slovo a příležitost eh, odpovědět na tyto otázky předtím, než eh, přejdeme k druhému kolu. Very much for the, the questions. Mnohokrát děkuji za tyto dotazy. Pan Mitchell zahájil, myslím, třemi dotazy. V první řadě stanovisko Evropské unie a embargo na zbraně. To znamená, že neposkytujeme zbraně jako instituce, Členské státy musí přijmout velice těžké rozhodnutí. Rada o tom rozhodovala včera večer. Zda vůbec můžeme zvážit, jak nejlépe podporovat eh, lidi v Syrii. A jak už jsem říkala mnohokrát, není to jednomyslné stanovisko. Je velice obtížné uvědomit si, jaké signály budou mít největší dopas a rada se rozhodla, jak jste viděli, poskytnout rámec v rámci kterého se mohou přijímat eh, určitá rozhodnutí. A co nám to umožňuje, ale Evropské unie jako takové nejsou toho součástí. Další otázka snížení rizika při pohromách, eh, katastrofách, to je důležité. Je tady celá řada věcí, které děláme. Máme programy, jakým způsobem nejlépe podporovat eh, země, aby mohly čelit takovýmto katastrofám a jak země mohou předcházet eh, vzniku takovýchto katastrof. Máme několik příkladů. Jednak spolupracujeme s různými zeměmi, aby mohli identifikovat, jakým způsobem eh, řešit takovéto situace, předcházet jim. Může to být tsunami, zemětřesení, nebo se může jednat o místa, kde proběhly nejrůznější závažné katastrofy tady klimatické změny sehrávají negativní úlohu. Vytvořili jsme jeden program pro Barmu, Indonésii, máme je po celém světě. Další věc, chceme pomoci vytvořit takzvanou Situation Room, kde mohou získávat informace, aby mohli rychle reagovat a aby se také naučili, jak rychle reagovat, aby mohli zachraňovat životy. Na jedné straně tedy snížit riziko vzniku katastrof a na druhé straně také rychle reagovat, pokud takovéto situace vzniknou. A v obou případech můžeme pomoci podpořit tuto práci prostřednictvím jednak ECO, ale také prostřednictvím ESVČ. Říkáte také o úspoře peněz, ale že ještě důležitější zachránit životy. Máte pravdu. A co se děje těm malým holčičkám, dívkám? Před lety jsme zahájili program. Pracovala jsem na tom ještě, než jsem měla svoji funkci, když jsme vůbec hodnotili jejich situaci, protože tou významnou součástí je i hodnota. Hodnota žen, dívek, které požívají v určitých komunitách. Chceme se podívat na to, jak stanovit hodnotu dívek, žen v komunitách a ve společnostech. A celá řada našich programů po celém světě se zaměřuje na úlohu žen, na život žen a život dívek. Není to pouze otázka vzdělávání, jedná se o komunity, kde děti, dívky sehrávají velice důležitou úlohu a také je to otázka rovnosti v každé společnosti. Znamená to také, že musíme pomoci ženám, aby si sami mohli rozvíjet ve svých rodinách, v komunitách. Jsou to eh, vzdělávací osvětové programy v tom širším slova smyslu, ale otázka zní, jak k tomu přistupovat. Bohužel v některých zemích eh, vidíme, že dívky, ženy nemají takovou hodnotu jako jiní. Dále zazněla otázka, my zase asi tu revizi, kterou provádíme práci. Účelem je podívat se na to, co dobře funguje a co musí fungovat ještě lépe a pokusit se, jak se správně řekl, zlepšit vzájemnou spolupráci. Jedná se nejen o revizi služeb, ale jakým způsobem pracujeme a vstup Evropského parlamentu je naprosto klíčový. Není to dokonalé. A musíme najít způsoby zlepšení. A já si myslím, že děláme vše pro to, abychom lépe spolupracovali. Také konzistentnost ehm, politik, jejich průřezovost. Souhlasím s vámi, že co musíme udělat, a já jsem v to vždy věřila, ale nyní teprve vidím ty praktické možnosti zlepšení, je průřezové uplatnění politik. Když se díváme na dopad politik, jak se vzájemně ovlivňují, koherentnost politik skutečně je klíčová, pokud chceme zajistit změny. Není nemožné představit si situaci, kdy máte jednu politiku v jedné oblasti, která je naprosto katastrofická pro jinou politiku, má negativní dopad a to platí právě i v rozvoji. Pokud nebudeme opatrní a nepodíváme se na to, co děláme jinde, tak tyto rozvojové politiky mohou být méně účinné, než si myslíme. Takže jak pracovat eh, v ESVČ, když se snažíme podpořit eh, komunity, podpořit eh, měnící se komunity. Snažíme se pracovat celým spektrem našich jednotlivých politik. Vzdělání, podpora dětí, dále rozvojové programy, které mohou pomáhat lidem, aby rozvíjeli své komunity a také podpora na vznik malých podniků. Podporujeme lidi také z hlediska bezpečnosti podporujeme zákonnost, aby lidé měli pocit bezpečí. Vytváříme nezbytné instituce a bojujeme proti korupci. To jsou jednotlivé politiky, které se musí vzájemně efektivně doplňovat a to je jedna z oblastí, kterou zcela jistě můžeme zlepšit. Alespoň podle mého názoru jsou tady různé politické aspekty. Například se bavíme o situaci post-Rio, o tom hovoří komisař pro životní prostředí, také vidíme například cíle tisíciletí a všechno to musíme vzájemně propojit. Dále, komunikace je také klíčová. Je to jedna z velkých výzev Evropské unie, kterou řeší Unie už dlouho. Abychom vyslali signál a říkali jasně, co děláme z hlediska humanitární pomoci, jsme největším dárcem na světě, jsme největším podpůrcem práce OSN a OSN to často říká. Je to otázka našich snah, ale je tady něco podivného, protože já vím, že eh, se také zaměřujeme na humanitární pomoc, na nevládní organizace a pochopitelně často si ten úspěch jaksi eh, převezmou sebe na sebe, ale musíme jasně říci, že to je zásluhou Evropské unie. Když hovoříme o evropských eh, státech, alespoň některých z nich, které se musí rozhodnout o tom rámci 20 zdrojů, Eh, co se týče klimatických změn, tak eh, zde uvidíme obtížné změny, až eh, to budeme skutečně konkrétně řešit. Máme 101 zemi po celém světě, které jsou ovlivněny klimatickými změnami a může to mít dramatický dopad na obyvatelstvo. Mnohem dramatičtější, než by to mělo na země v Evropské unii. Může to vést k záplavám, k suchu, k hladomoru, ke změnám, kdy se mění infrastruktura, která nemůže podporit eh, své vlastní obyvatele. Jsme svědky hrozných záplav v posledních několika let, eh, kdy se může stát, že ty záplavy se budou opakovat. A musíme se na tyto komunity podívat. Když máte sucho a nacházíte se v komunitě, kde máte eh, zemědělství, které je nezávislé, tak eh, musíte vytvořit takovou strukturu zavlažování a poskytování vody, že eh, to bude podporovat tuto komunity. Ale bohužel tomu tak není a celá řada komunit zaniká, musí se přemysťovat a nemohou žít tam, kde by si kde by chtěli žít. Má to dopad na rodiny, na děti, na ekonomickou schopnost skupin lidí. Co tím chci říct? Když uvažujeme o klimatických změnách a rozvoji, tak to vidím jako vzájemné propojení, protože pokud si neuvědomíme, že v některých zemích dopad klimatických změn bude mít dramatický dopad na životy lidí, tak musíme uvažovat o krátkodobých, střednědobých i dlouhodobých cílech, aby tyto komunity byly trvale udržitelné v různých eh, situacích za různých eh, okolnostech. A tady se vracíme k té koherentnosti. Musíme zvážit dopady na různé aspekty naší politiky. Dále, co se týče dalšího aspektu, já jsem předseda rady. Ne, že bych nechtěla tento dokument podepsat, eh, kom, komunikovala jsem s právníky, ale nevím. Pokud chcete, abych to podepsala, tak já to podepíšu, ale jediné, co chci říct, si prosím, neinterpretujte to, že jsem to nepodepsala, že jsem neochotná. Já jsem se na to podívala dnes. Právník mi řekl, 100 Procent jste tím pokryta, takže se nemusíte ničeho obávat. Takže prosím, nevy, neinterpretujte to jako neochotu na mé straně. Paní Želi, ano, máte pravdu, vidíme klesající percentní zastoupení toho, co poskytujeme a velké výzvy, před kterými stojíme. Musíme zvážit následující. Co budeme dělat? Jsme největší dárce humanitární podpory a pomoci Syrii, jak eh, uvnitř je, tak mimo Syrii. Já jsem navštívila uprchlické tábory v Jordánsku. Včera jsem byla na tureckém ministerstvu. Jsme ne, v neustálém kontaktu s delegacemi, které mapují situaci. Je to šílené. A poskytujeme miliony euro v podpoře, ale je pravda, že když tato strašná eh, tragédie skončí, tak budeme muset obnovit zemi. Lidé se budou muset vrátit domů, lidé budou, nebo děti budou chodit do školy, musíme postavit eh, instituce, infrastrukturu, silnice a tak dále. Lidé budou pod ohromným tlakem a celá řada lidí je traumatizovaných a to bude stát spoustu peněz, protože peníze budou sehrávat klíčovou úlohu. Musíme vydržet ten tlak, snažíme se, musíme říkat členským státům, ten závazek, který jste dali, je investice. Není to rozdávání, rozhazování peníze, ale je to investice do budoucnosti vašich vlastních lidí a komunit, protože pokud budeme mít silnou rozvíjící se zemi, tak to je země, se kterou jednou budeme obchodovat, kam budeme jezdit na dovolenou, země, se kterou budeme mít dobré vztahy a země, které se rozpadají, budou mít problémy, tak naopak i tam budeme muset pomáhat. Takže berte to jako investici do budoucnosti našich vlastních občanů, ale také investice do budoucnosti těchto národů. A to je, co neustále říkám. Co se říká blending, týká blendingu, tady musíme být opatrní. Spojujeme různé zdroje, mám celkem zkušenosti, nicméně musíme být opatrní, protože nemůžeme vytvořit zadluženost u zemí, které se to nemohou dovolit, ale můžeme využít peněz mnohem kreativnějším způsobem. A jedna věc, kterou pocituji poslední dva roky, musíme být mnohem chytřejší, co se týče přístupu k různým zdrojům, abychom mohli dělat různé věci. Co jsme udělali v Tunisku, v Jordánsku, v Egyptu a budeme to dělat také v Barmě, v Myanmaru. Snažíme se spojit různé zdroje pro různé věci, abychom nevytvářeli dluh, ale abychom vytvořili podporu, abychom podpořili takzvané měkké půjčky, poskytovali granty a podobně, aby to mohly vlády dělat eh, podle mě interních postupů, ale aby to naopak nebylo škodlivé, aby se nezadlužovaly, aby efektivně využili tyto peníze. A ještě otázka koherentnosti v Mali. Mali je v situaci, kdy to je začátek naší strategie. Když jsme se dívali na celý region, na veškeré potřeby, humanitární pomoc, nezbytnost pomáhat lidem eh, s potravinami, vodou, vzděláváním, eh, zdravotnictvím, problém míru a bezpečnosti, především co se týče těch nestabilních regionů na hranicích, je, abychom to všechno spojili, abychom to propojili v naší sahelské strategii, Eh, znamená, že musíme uvažovat koherentně. A otázka peněz, kam jsou odesílány. Ano, sledovat tok peněz je důležité. V případě Somálska eh, máme také příjmy z piráctví a chceme vědět, eh, kam putují a je důležité, abychom je vysledovali a odebrali je. Stejně tak v případě korupce. Komise pracuje na těchto otázkách, zcela určitě G8 o tom bude hovořit, takže musíme sledovat vývoj v této oblasti. A ještě na závěr Barma, tam jsou velké výzvy, jenom malý příklad. Je to oblast, na které začneme pracovat, je to školení policistů, protože problémy násilí nebo neschopnost místních složek zajistit, aby situace byla klidná, bez násilí, tak tady musíme učinit i práci v první linii, musíme pomoci těchto zemím, aby řešili tyto velké výzvy. Merci beaucoup. Nous allons faire un... Děkuji. Takže přistoupíme k druhému kolu otázek na Lady Ashnovo. Pan Kačmárek, prosím. Děkuji vám. Paní Ašnová, děkuji, že jste přijala naše pozvání. Připadám si trochu jako kdybych e, byl svědkem vašeho, e, tedy straně vašeho kabinetu. Je těžké samozřejmě, e, máme plenární zasedání, byla jste také pozvána a teď jsem skutečně vděčný že jste naše eh, pozvání přijala. Vím, že je těžké často se rozhodnout eh, mezi různými místy, kde můžete být. Eh, každopádně, pokud je o, děkuji za to, co jste řekla k rozvojové pomoci. My jsme dnes viděli seznam dárců. Jsme rádi, že jsme na čele tohoto seznamu, ale pouze Čtyři členské státy se plně zhostily své zodpovědnosti Švédsko, Dánsko, Lucembursko a Velká Británie. Na opačném konci toho seznamu jsou jiné státy, které vynakládají 0,08 HDP na rozvojovou pomoc. Devětkrát méně než kolik jim přísluší. Máte každopádně naší podporu, protože my o této otázce často hovoříme. Děkuji za tlak, který vy nakládáte na ministry zahraničních věcí. Je to pro Evropskou unii opravdu velmi důležité. A teď tedy přistupuji k otázce. Abychom byli schopni skutečně eh, vyhodnotit eh, pomoc, rozvojovou pomoc, je potřeba přistoupit i k dalším krokům, ale když se nad tím vším teď zamyslíme, tak jedna věc, kterou je těžké, těžko realizovat, je ten cíl číslo 8. To je ta takzvaná agenda na období po roce 2015. Máte nějaké představy, nějaké vize, tomu, jak by toto globální partnerství mohlo být účinnější. Já se domnívám, že tento cíl bude těžší realizovat, ale přitom je to cíl významný, ve kterém jde o naši budoucnost. Děkuji. A... Madame Ashton, very simple. Paní Eštonová, mám velice jednoduchou otázku. Vím, že velice citlivě reagujete na problematiku cílů tisíciletí a také se vede diskuse o příštích eh, cílech rozvoje tisíciletí. A protože eh, rozvoj tisíciletí eh, byl úspěšný, tedy ty první cíle zastavení rozvoje chudoby za prvních deset let patří k oblastem, kde jsme nedosáhli úplného úspěchu. To byl rok 2008 a nyní vedeme zajímavou diskuzi o ještě ambicioznějších cílech. A to by mohlo být eradikace Eh, chudoby v eh, nadcházejících letech až do roku 2030. Všechny velké mezinárodní instituce a také většina expertů se zabývá touto otázkou. Co si o tom myslíte? Eh, jaký příspěvek by mohla poskytnout Evropská unie k dosažení tohoto nesmírně ambiciozního cíle? Newton Dunn. Děkuji, pan Newton Dunn. Prosím, máte slovo. Uh, Mám také velice stručnou otázku. Eh, paní eh, Julie se zmiňovala zejména o Dubaji. Náš eh, výbor se snaží vytvořit výbor pro šetření trestných činů a Dubaj je vlastně na seznamu, protože Evropa je zaplavena padělanými produkty a také se to týká státní pomoci. Hlavním pachatelem těchto činů je právě Dubaj, protože většina padělaných výrobků prochází přes Dubaj. Nejsou tam zničeny, ale eh, jsou tu snahy nalézt pro ně nové eh, trasy. Bylo by dobré, kdybyste přesvědčili Dubaj, aby ničila tyto padělané výrobky. A dále bych chtěl ještě říci, paní Žoli se zmiňovala o tom, že navštěvujete náš výbor jednou ročně a příští rok je eh, rok evropských voleb. Možná, že je to vaše poslední návštěva v našem výboru a to, teď to není e, otázka, ale možná, že se vrátíte, e, ale můžete odpovědět na tuto otázku, pokud chcete. Madame Toy. Paní Toyer, prosím. Grazie anche da parte mia e penso che... Ano, děkuji vám. I já bych chtěla poděkovat a e, říci, že si myslím, že toto naše roční setkání vede k dobrému zbližování a doufám, že toto potěšení budeme mít eh, ještě alespoň jednou. Je to otázka eh, eh, roz, politiky rozvoje a vnějších vztahů, za kterou jste odpovědná. Je to složitý úkol, ale my vás v něm podporujeme. Mám dvě otázky. Jedna je složitější a zní diskuze o stanovení cílech po roce 2015. V našem výboru se také intenzivně zabýváme těmito cíly. Na jedné straně jde o definování těchto cílů a na druhé straně jde samozřejmě také o metody, které by měly být účinné a neměly by vést k plítvání prostředky. Když se tedy podíváme, jak dlouho mají tyto cíle platit, a to bude záviset na použitých metodách. My chceme dosáhnout udržitelnosti. Nemá to být krátkodobá záležitost, má se to natrvalo odrazit. A s tím souvisí i má otázka, jakou metodu použijeme z řad občanské společnosti e, slýcháme o různých metodách, analýzách, ale jde také o to, abychom si vyslechli názory občanské společnosti v místě. Díky bohu se organizuje a projevuje občanská společnost v mnoha koutech světa. A na druhé straně se samozřejmě zabýváme i otázkou korupce, a to nejenom v Evropě, ale zejména v rozvojových zemích. Je eh, důležité, abychom měli samostatné subjekty, které se budou organizovat. To bude nejlepší cesta eh, boje proti korupci. Ale mám ještě jednu otázku. Jak to vypadá jak chcete přispět k tomu, abychom dosáhli eh, pokroku eh, zajištění právní jistoty, vytváření právních států eh, na světě? Vlastně byste se měla chopit nějaké hole a udeřit na ty země, které to nedodržují. Je třeba uplatit mezinárodní právo, ale také občanská společnost v Otavě eh, projevila tyto zájmy. V Ženevě se objevily také důležité iniciativy, s nimiž přišla občanská společnost a eh, nyní i otázky eh, násilí na ženách. To je nesmírně důležité. Dále zabírání půdy, další důležitá oblast. Je e, důležité zvolit dobré přístupy, abychom něčeho dosáhli. Jistě můžeme vypracovávat skvělé programy nebo poukazovat na naše směrnice, směrnici o e, biopalivech, ale tak nějak potřebujeme eh, vytvořit mezinárodní kodex, který bude stanovovat minimální požadavky, i když jde o prodej, je třeba jednat s Africkou unii, abychom dosáhli konsensu. Eh, musí se eh, najít někdo, kdo vytvoří takovýto mezinárodní kodex to by eh, mohl být úkol pro vás v Evropské komisi. Mohla byste se eh, zasadit o tento mezinárodní dialog. Ještě je tu jedna žádost o slovo, to bude poslední otázka. A pak necháme paní eh, Lady Ešnovou zodpovědět a uzavřít naší diskuzi. Takže pan Gerenc má slovo jako poslední. Myslím, že vysoká představitelka se asi eh, nediví, že eh, jsem eh, tedy trochu překvapen vaším postojem k podpisu našeho návrhu. Ale mám několik argumentů pro. Za prvé, Evropský parlament to odhlasoval drtivou většinou. Za další jsme přesvědčeni, že všechny eh, instituce by se měly eh, nějakým způsobem připojit a hrají svou v láskách eh, pomoci a rozvoje. A konečně, i když je něco samo sebou, tak je přes, přeci jenom lepší to říct, a když jde něco bez podpisu, tak lepší je možná přece jenom s podpisem. A každopádně, pokud eh, podepíšete, eh, každopádně vám budeme aplaudovat, i kdyby to bylo později. Děkuji, paní Ašnová, máte slovo mm, na to, abyste odpověděla, abyste uzavřela diskuzi. My se těšíme, pane Kačmárek, na vaši eh, zprávu. Máte pravdu, že se musím rozhodovat mezi různými zasedáními, kde mohu eh, být, ale je pro mě vždy potěšením eh, být právě zde. Snažíme se neustále vynakládat tlak na státy, aby se drželi svých závazků a jedním, jednou z otázek je, jak říci veřejnosti, že jsou nějaké prostředky dobře vynaloženy v době kdy tolik lidí na vlastní kůži pociťuje, jak je život těžký. Takže jde o to, abychom našli způsoby, jak lidem pomoci. Je to investice, která se nám vrátí jako dividendy v budoucnu, když podpoříme teď ty země, které prochází skutečnými výzvami, které neměly šanci dosáhnout na rozvojovou podporu, kterou opravdu potřebují nebo si zaslou, zaslouží. A myslím, že musíme udělat obojí. Musíme pracovat tedy jak na tom poselství pro lidi, aby chápali, že jsou to investice. Za druhé, musíme udělat více i v tom, abychom říkali, podívejte se, je to něco, k čemu jsme se zavázali, je to součást našich hodnot, čili jakási kombinace obou. Agentura po roce 2015 bude velkou výzvou. A jedna z věcí, o kterých jsme se teď bavili, spočívá v tom, že se musíme eh, snažit, abychom co nejvíc lidí přesvědčili o tom směru, kterým jdeme. To je význam eh, právního státu, demokratické vlády a tak dále. Co však eh, jasně vysvětlo z dnešní diskuze s členskými státy, je, že aby ta agenda byla co nejefektivnější, musíme ještě udělat mnohem víc v některých těchto otázkách, to znamená budování instituc, institucí, eh, boji s korupcí. To jsou eh, stěžejní eh, stavební kameny budování společnosti a infrastruktury a na tom budeme pracovat. A pane Rakesi, já jsem ráda, že tu jste, já jsem čekal, že se mě zeptáte na Afganistan, ale to, co jste říkalo o odstranění chudoby, je to ambiciozní, ale je to možné, tedy odstranění té, té absolutní chudoby. Vysoký eh, panel, jeho členem je pan Pilbalks, oni pracují eh, tedy na tom, jak eh, v této věci postup, postoupit po roce 2015 tento cíl odstranění absolutní chudoby. On je způsobilejší osobou, která vám může říci něco o této otázce. Já každopádně mu vzdávám hold, on skutečně je, jak říkám, naprosto způsobilý ve všech věcech, které dělá. A součástí vysvobození lidí z absolutní chudoby je dát jim potom možnost, aby to taky zůstalo. Tím se vracíme k těm původním výz, výzvám, to znamená, pokud eh, tou výzvou není konflikt, což je něco, co lidi uvrhává do chudoby na dlouhou dobu, tak jsou některé státy, které mají vynikající přírodní zdroje, ale nemohou je použít právě v důsledku konfliktu. A pak také ti lidé, kteří jsou um, v místech, kde je těžké se z chudoby vymanit, těm musíme dát potřebnou míru udržitelného rozvoje, aby komunity mohly růst a rozvíjet se. A um, existuje mnoho nádherných příkladů. Některé z naší strany, některé od jiných, které ukazují, jak eh, můžeme jen z málo zdroje, čeho všeho je možno dosáhnout. Když dáme lidem příležitost, oni se ji chopí a pak si vytvoří tedy eh, podmínky pro sebe. Například eh, ta práce, kterou odvádějí ženy v komunitách, malé podniky, Eh, jejich schopnost starat se o rodiny a udržovat komunity. Čím více využijeme těchto příkladů, tím lépe. Je to skvělá ambice a musíme, eh, musíme to udělat. V roce 2013 je absurdní eh, sledovat reklamy od krásných nevládních organizací, kteří tedy pracují stále ještě s lidmi a ženami a dětmi žijícími v absolutní chudobě. Pane Dan, děkuji za vaše poselství ohledně Dubaje. A pokud jde o volby, tak tedy hodně úspěchu vám přeji. Vím, asi se to na vás už valí trochu, asi takový nějaký to vyvolává pocit. Bude to okamžik, kdy Evropa bude mít možnost se tak trošku reflektovat, eh, co bylo dosaženo. Paní to je jistě. Eh, občanská společnost, ta má dopady na všechno, co děláme. Konec konců to jsou ti lidé, kteří, jak jste to popsala, kteří eh, nám pomáhají ty otázky a problémy převádět do formy mezinárodního práva nebo aspoň mezinárodních dohod. A existuje nespočet eh, příkladů, které ukazují, jak občanská společnost byla na čele dramatických změn. A řeknu jednu důležitou věc. Hovořila jsem o některých eh, zemích, eh, které přechází k demokracii. Z mého hlediska je hlavní věc, aby se zajistilo, že tedy občanská společnost nejenom, že se postará o to, aby eh, se už uskutečnily jedny svobodné volby, ale aby se z voleb stala jen jedna z pravidelných událostí ve vývoji demokracie. Třeba v, v Tunisku, kde jsem byla vlastně první osobou zvenku, kterou viděli v budově eh, jedna organizace občanské společnosti, nebo v Egyptě, když jsem hovořila nedávno s ženami v Egyptě o jejich obavách, o jejich odhodlání vytrvat eh, ve svém úsilí. O společnosti, eh, organizace občanské společnosti v Africe, Africe Barmě, v Afganistánu, kde vidíme skutečné pionýry občanské společnosti, kteří skutečně pohání eh, celou tu společnost vpřed. Tak eh, v tomto procesu my můžeme být eh, obhájci těch, kdo jsou nejaktivnější v rámci občanské společnosti a nadále vynakládat tlak tam, kde je potřeba. A pane Gerenc, já samozřejmě nemohu odmítnout to vaše pozvání na konci. Eh, Kristýna to zorganizuje, jestli můžeme, můžeme mít nějak šampaňské a nějaké trumpety. Pro vás cokoliv, pane Gerenc. Bon, avec cette très bonne nouvelle. Takže s touto dobrou zprávou můžeme poděkovat vysoké představitelce za její přítomnost, za její odpovědi přejeme jí mnoho zdaru a odvahy při plnění jejich úkolů. Spoleháme se na vás. Spoleháme se na to, že přimějete členské státy, aby eh, splnili své závazky a aby tedy došlo k maximální soudržnosti eh, vnějších politik. Děkuji. <coughs> Parti,